pokud jde o zásadní politiky a přístupy a že jsme od samotného počátku krize vždy podporovali a bránili tyto postoje. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji vám eh, za na vaše vystoupení a v tuto chvíli rozpravu končím. Hlasovat se bude dnes ve 12 hodin. Eh, dalším eh, bodem je rozprava o zprávě Davida Martina. Jde o výkon vyšetřovacího práva Evropským parlamentem. Nejprve tady uděluji slovo panu zpravodaji Martinovi. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, nejprve poděkovat eh, sekretariátu výboru pro stavní záležitosti, za především konkrétnímu kolegovi za podporu při návrhu této zprávy. Děkuji také panu komisaři Ševkovičovi a dalším zástupcům komise, kteří nám pomohli pustit se včas do tohoto procesu. Příspěv, děkuji za příspěvek výboru AFKA. Eh, tedy eh, jejich přispění výboru AFKO a mě byly, bylo velmi výrazné, takže za to eh, děkuji. Myslím si, že ten výsledek bude uspokojivý pro všechny instituce a to díky něm. Děkuji také stínovým zpravodajům ze všech politických skupin za velmi dobrou spolupráci. Je to ambiciozní zpráva a mm, bylo potřeba, aby už eh, byla připravena, eh, protože vstoupila eh, v platnost Lisabonská smlouva. V roce 1995 jsem byl také zpravodajem k Maastrichtské smlouvě a tehdy jsme získali možnost v Evropském parlamentu mít pravomoce vyšetřovacích komisí. Od té doby se ovšem tyto věci nezměnily. Vyšetřovací komise mají právo vyšetřovat různá obvinění ze špatných špatného administrativního postupu a nedodržování eh, práva eh, Evropské unie. Ehm, to znamená, měly by tady být možnosti předvolávat svědky, sledovat, jestli nedošlo k nějakému porušení pravidel, korupci eh, a špatnému uplatňování práva. A Evropský parlament takto vykonává své pravomoci vlastně mm, ještě i ve fázi předtím, než začne samotné slyšení komise. V minulosti eh, jsme tady měli tři eh, komise, Transit, SP, 1A eh, EQI pro pojišťovací společnost. My jsme ovšem tehdy nemohli se dosvědět pravdu, protože jsme nemohli předvolávat svědky, e, nebyly žádné důsledky, e, náklady nebo pokuty. Možná není překvapivé, e, že byly problémy při odhalování pravdy. Ovšem získali jsme v Evropském parlamentu v posledních období velká práva, ale právo na demokratický přeskum tady ještě nebylo dostatečné. Od Lisabonské smlouvy Ehm, se pravomoce rozšířily. Máme eh, rozpočtová ehm, rozpočtové pravomoci a pokud jde o demokratický přeskum, potřebujeme eh, další ehm, ustanovení. Národní parlamenty například mají pravidla, eh, aby mohly sledovat provádění národního práva a Evropský parlament by zase měl mít pravomoc sledovat provádění evropského práva a e, musíme se snažit tedy odhalovat pravdu o minulosti. Jak už bylo řečeno, e, pravda je šíp a brána právě tak úzká, aby ji prošel, to řekl Bob Dylan. Není snadné e, vyšetřovat minulost a odhalovat pravdu a proto musíme mít určité pravomoci, abychom toho mohli dosáhnout, abychom mohli splnit tuto povinnost. Je to role Eh, kterou eh, nesmíme samozřejmě zneužívat. Eh, neměly by tady být žádné obavy z toho, že toto právo zneužijeme. Proč tedy reformujeme tato pravidla? Především proto, protože to bylo potřeba už od vyšetřování výboru EQUI a, a bylo potřeba, abychom e, ta pravidla dali do nějakého nařízení. V článku 226 e, Lisabonské smlouvy se uvádí, že Evropský parlament má e, právo podnětu zvláštního legislativního postupu a rada a komise ovšem musí dát formální souhlas. Pane předsedo, já jsem si myslel, že jsem měl k dispozici 6 minut. Ano, ale uh, možná, že si vezmete ty dvě další minuty až na konci. Já bych chtěl prezentovat uh, celou zprávu. Spíše, než abych měl více času na konci. Chci vám říct, jaká je podstata této zprávy a mm, jsou tady tři důležité prvky. Uh, vyšetřovací komise, eh, které se řeší eh, v mém návrhu, jednak možnost přímo jednat eh, s jedinci, kteří jsou zapleteni do celé záležitosti, protože dříve nebyla možnost mm, dotazovat se konkrétních jedinců. Já si myslím, že je velice důležité, abychom Eh, sledovali eh, ta rozhodnutí a abychom měli možnost hovořit s těmi, kteří byli do věci eh, zapleteni. A dále musí mít komise také možnost nahlížet do dokumentů, které přímo souvisí s vyšetřováním. A dále musí mít vyšetřovací komise také možnost navštívit členský stát. A je to velice důležité pro kontext celého vyšetřování. Víme z minulosti, že tady není, když tady nejsou žádné sankce pro nesvědčení nebo pro křivou výpověď, tak není možné dobrat se výsledku. Stejná pravomoce komisí existují v členských státech a náš návrh vycházel z podrobných studií toho, jak se to řeší v národních parlamentech. Parlament eh, samozřejmě eh, také nemá rovné postavení, pokud jde o sankce. Sankce by samozřejmě musely být eh, uplatňovány členskými státy po dohodě, kterou bychom dosáhli v rámci této reformy. Ehm, my musíme mít možnost eh, pouze odhalit pravdu. Nechceme uvalovat eh, žádné sankce ani přijímat žádné právní kroky. Eh, pouze budeme vydávat doporučení. Já se těším na spolupráci s ostatními institucemi a s kolegy a věřím, že všechny tři instituce se díky tomuto návrhu budou moci shodnout. Děkuji. Děkuji vám a nyní dám slovo radě a bude hovořit pan Vámen Nikolaj ministr pro evropské záležitosti. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, míst, pane místo předsedo komise, právo na vyšetřování je jedním z důležitých prvků pro Evropský parlament, tak aby Evropský parlament mohl vyšetřovat nesprávnou legislativu a nesprávné provádění legislativy. Lisabonská smlouva nezměnila právo na vyšetřování, ale byly zavedeny nové ustanovení, kterými se toto právo řídí. A e, ustanovení nyní říkají, že rada, e, parlament může, e, má nyní právo podnětu. Předsednictví plně respektuje právo parlamentu předložit podnět a proto také jsme sledovali právo, práci pana Martina na této zprávě. Předsednictví také pracuje pracovalo v rámci rady, tak abychom zahájili trialog v této oblasti s Evropským parlamentem. V průběhu výměny informací jsem také se sešel s, v, v lednu s výborem AFKO a já jsem tam řekl, že já pocházím ze země, kde máme silnou tradici transparentnosti, tak e, já jsem také řekl, že budu přistupovat k tomuto tématu otevřeně a budu se snažit hledat kompromis. E, také jsem byl v kontaktu se spravodajem po hlasování hlasování v AVKu a toto byla také skvělá příležitost, abychom diskutovali o této záležitosti hlouběji a abychom se vzájemně více pochopili. Já bych také chtěl poděkovat panu Martinovi za jeho ochotu vyslechnout si obavy a stanovisko rady a také za jeho ochotu diskutovat s radou. Nemáme žádný důvod skrývat eh, E, citlivý e, charakter této záležitosti pro všechny instituce. Ale naše kontakty s panem Martinem poskytly další základ pro další rozvíjení vzájemných kontaktů. Nebudu dále detailně hovořit o návrhu zprávy, ale chtěl bych zdůraznit dvě, e, dva body, které jsou pro nás mimořádně důležité. Za prvé, Rada je toho názoru, že fundamentálně zásadně politický charakter vyšetřování by měl být se také obrážen v pravidlech. To znamená, že to také znamená, že vyšetřovací výbory nemohou nahradit soudní orgány. Za druhé, je třeba také plně respektovat veškeré hodnoty. To znamená, že vyšetřovací orgány by se měly vyhnout také překrývání kompetencí e, v oblasti tedy s členskými státy a dalšími evropskými institucemi. Dámy a pánové, já se těším na další kontakty s panem Martinem a také s vyjednávacím týmem parlamentu v této oblasti. Já bych vás chtěl ujistit o tom, že předsednictví udělá všechno pro to, aby byl dosažen akceptovatelný kompromis pro všechny tři instituce a aby pak parlament mohl provádět své právo na vyšetřování účinně. Děkuji vám, pane předsedo. Very much, minister. Děkuji, pane ministře. A nyní uděluji slovo panu komisaři Ševčovičovi. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vážení evropští poslanci, Lisabonská smlouva přinesla celou řadu inovací pro Evropský parlament, mimo jiné také nové právo iniciativy pro eh, vytvoření vyšetřovacích komisí, eh, což znamená, eh, že je to přínos v oblasti demokracie a my bychom tomu měli tleskat. Nyní je naše zodpovědnost, abychom co nejrychleji uplatnili toto nařízení. Je potřeba konstruktivně spolupracovat mezi všemi institucemi a musíme plně respektovat článek 220 26 smlouvy o fungování Evropské unie. Komise vždy hájila eh, potřebu eh, silného parlamentního dohledu. Eh, proto asi před rokem už jsme zahájili první diskuze o návrhu zprávy pana Martina a já jsem velmi oceňoval jeho ducha spolupráce a dobrou spolupráci se předsednictvím a také s panem ministrem Vamenem. Už před rokem jsme upozorňovali na některé problematické prvky původního návrhu, ovšem pouze některé z našich obav byly nakonec zohledněny při závěrečném hlasování výboru pro ústavní záležitosti. Maďarské i dánské předsednictví nakonec vyjádřili některé obavy a já velmi vítám otevřenost pana zpravodaje a ochotu to zohlednit. Vítáme ochotu Evropského parlamentu usilovat o konstruktivní řešení, které se projevuje konkrétními pozměňovacími návrhy, které pan eh, Martin eh, zahrnul zahrnul eh, do hlasování a vyhovuje to eh, tady obavám rady a komise. Ovšem není tajemstvím, že jsou tady ještě některé věci, které bude potřeba prodiskutovat předtím, než komise dá svůj souhlas eh, podle článku 226. Chtěl bych zmínit některé důležité věci pro komisi. Doníváme se, že působnost do budoucího nařízení by měla zůstat stejná jako v současném rozhodnutí. Tak, jak uvádí článek 226, Evropský parlament může zřizovat eh, tyto vyšetřovací komise pouze podle článku 13 Evropské unie a podle svých pravomocí a je potřeba, aby byly dodrženy eh, předpisy podle smlouvy. Komise eh, Komise vítá eh, kompromisní pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem. Eh, článek 226 se ovšem týká pouze postupu eh, a nijak se tím neom, neomezuje mandát vyšetřovacích komisí. Vyšetřovací komise jsou spíše politického charakteru. A Eh, proto si myslím, že bude potřeba dále diskutovat o vyšetřovacích nástrojích, které jsou navrženy eh, v textu a zdá se, že jsou zatím eh, příliš široké. Chtěl bych zmínit také článek 17 návrhu nařízení, který se týká vyslýchání úředníků a dalších zaměstnanců Evropské unie nebo členských států ehm, Máme tady také obavy, pokud jde o svobodu o podání svědectví a můžeme souhlasit s výjimkou eh, například postupu vysvětlování. Ale zatím ještě nám příliš nevyhovuje eh, různé zacházení s evropskými a národními úředníky. To je něco, co není eh, objektivně ospravedlnitelné. Komise v tomto duchu také vítá některé další pozměňovací návrhy Ehm, tři instituce mají díky tomu možnost pustit se do eh, třístranných eh, jednání eh, k dohodě na textu a potom bychom mohli dát náš souhlas podle článku 226 poté, co text bude hlasovat o legislativním usnesení. Velmi se těším na další spolupráci s vámi a s radou, aby se nám podařilo co nejrychleji uzavřít tuto důležitou záležitost. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní zahájíme řečníky a sice pan Víland jako první. Děkuji, dámy a pánové. Eh, orgán, který je odpovědný za zasedání o právu, musí být odpovědné také pro kontrolu. Nesmí se jednat pouze o aký kominoter, ale jde také o aplikaci práva jako takovou. V rámci Evropské unie zde je určitá nerovnováha. Eh, otázka vyšetřovacích komisí o Equity Life ukázala eh, tuto nerovnováhu a víme, že náš nástroj může být ještě zlepšen, takže proto je to velmi důležitý krok kupředu. Chtěl bych uvést pět důležitých bodů pro mou skupinu. Samozřejmě, že chápeme, že komise a rada mají určité pochybnosti o tom, že úředníci a ministři třeba nechtějí vypovídat, ale nesmí se postupovat libovolně, nýbrž odůvodněně. Dále také není možné, aby eh, osoba slyšená eh, mohla rozhodovat o tom, zda to bude veřejné nebo ne. Dále každý musí samozřejmě říkat pravdu při eh, výpovědi. Očekáváme také od členských států, že ti, kteří nebudou říkat pravdu, budou při nejmenším sankci sankcionováni tak, jako ti, kteří eh, neříkají pravdu před národními parlamenty. Eh, za páté, to se týká pozměňovací návrhu 31. Eh, pro mou skupinu je důležité to, aby zde bylo také menšinové votum. Je mi líto, že pan předseda toto vyhlásil za nepřípustné, je to dle mého nesprávné. Jak rada, tak i komise vyjádřili určitou eh, radost o ochotě eh, parlamentu dosáhnout eh, kompromisu. Já bych byl velmi rád, kdyby na konci dne tato radost ochoty k kompromisu nebylo pouze jednomyslné. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Galtieri. Porto Martin. Děkuji. Zpráva pana Martina nám otevírá, otevírá možnost vykonávat ty pravomoci, které nám smlouva dává. Jsou to vyšetřovací eh, práva. To je velmi důležitá funkce parlamentu. Je to politická kontrolní funkce. A Lisabonská smlouva zde eh, zavádí zvláštní legislativní postup. Jsme velmi rádi, že obě instituce při vyjednávání, jak komise, tak i rada, dodržují eh, ducha této normy, kde je jasně řečeno, že eh, iniciativní právo má parlament. Role komise a eh, rady je pouze v souhlasu v naší zprávě jsme také poukázali na předcházející zkušenosti s těmito vyšetřovacími eh, výbory a eh, daným omezením. Je také řečeno, že eh, probíhají neformální setkání, což již také proběhlo s dánským předsednictvím a některé členské státy jsou rovněž zapojeny do těchto rozhovorů. Konec konců však jde o to, aby na národní úrovni evropské zákony byly správně implementovány i v oblasti administrativní. Některé formulace je však nutné ještě upřesnit. Je důležité tedy, abychom nezapomněli jednu věc. A sice vyšetřovací výbory musí mít přístup ke všem dokumentům i k jednotlivým osobám, což není spojeno se s justičními kompetencemi, ale s právem, eh, které eh, je zde dáno obšárně. Játemeky. Další řečnicí je paní Jatemeky. Paní, pane předsedo, já také děkuji zpravodaji Davidovi Martinovi za skvělou spolupráci. EU potřebuje dobrou správu a také vládu, dobrou demokratickou vládu. K tomu patří také to, že parlament má právo nahlížet do různých dokumentů, o tom se právě hovořilo. Stávající situace není příliš příznivá a komise a rada jsou proti. Existuje zde ještě další aspekt a sice jde o to, jaké pravomoci má parlament pro, eh, dohlížet na vládu prostřednictvím vyšetřovacích výborů. Jsou tady demokratické kontroly a jsou tady také kontroly prostřednictvím soudního dvora a tyto kontroly musíme rozlišovat. Parlament potřebuje silné pravomoci pro politickou kontrolu, ale k tomu nepatří, jak řekl pan komisař, že eh, evropští a národní úředníci jim má být měřeno stejným metrem. Národní úředníci jsou v vůči parlamentu ve stejné pozici jako komisaři a také musí s nimi být e, zacházeno vyšetřovacím výborem stejným způsobem. Důležitá je však centrální úloha při dozoru nad e, různými institucemi a v tomto duchu můžeme také posílit důvěru občanů tato důvěra do našeho konání musí být posílena, to je velký úkol. A jestliže tyto pravomoci dokážeme posílit, pak se nám zajisté podaří tento nástroj používat jenom málo kdy a také velice rozvážně. Dalším řečníkem je pan Hefner. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a kolegové, demokracie potřebuje řízení. Řízení fungují jen tak dobře, jaká jsou dobrá pravidla právo vyšetřovací je nezbytné, je možné to také prokázat výsledky eh, minulé vyšetřovací eh, komise o Equity Life. A právě proto potřebujeme rozsáhlé eh, vyšetřovací právo. Tam, kde jsou skandály, nedostatky, musí být vyšetřovány. Jde také o otázky podezření. Podezření musíme také rozlišit od pravdy, stejně jako od eh, zakrývání pravdy. Toto je důležité pro občany. Všechny relevantní dokumenty musíme mít možnost prohlédnout, vyslechnout všechny důležité eh, svědky, a to i na místě eh, křivé výpovědi musí mít také zásadní a důležité dopady. Chtěl bych se zmínit o jednom bodě, o kterém dnes se nebude hlasovat. Životní zkušenosti ukazují, že vůle vyšetřovat Eh, ve vyšetřovacím komisi není vždy eh, stejně eh, charakterizovaná. Jsou zde určité stranické, ale i národnostní ohledy. Zkušenosti však ukazují, že příležitostě někdy i menšina je mnohem více ochotná ukázat pravdu. Proto potřebujeme také možnost mít menšinových zpráv. Děkuji. Thank you very much. And next. Děkuji a dále má slovo pan Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Eh, vyšetřovací pravomoce pro eh, tento parlament jsou důležité. Naším, naší prací není pouze přijímat legislativu, eh, to možná podle mého názoru děláme až příliš, ale my musíme také zkoumat, zda peníze daňových poplatníků byly vynaloženy správně na evropské úrovni i na národní úrovni. Já jsem eh, tady vycházel z příkladu eh, jedné osobnosti. A e, měli jsme tam jedno vyšetřování ve Spojeném království, kde se ukázalo, jak e, laboristická vláda e, nevhodně zacházela s některými záležitostmi. Takže tady je vidět, že je potřeba mít vyšetřovací pravomoce. Tento dokument tady vytyčuje některé dobré cesty, ale při, v některých věcech přisuzuje Evropskému parlamentu příliš velké pravomoci. Například, aby předvolával jednotlivce a potom jim uvalovat sankce, pokud nepředstoupí já si myslím, eh, že bychom eh, tím zacházeli příliš daleko a nepodporuji také ustanovení, eh, které se týkají úředníků národních vlád. Státní úředníci mají dávat co nejlepší práci ministrům a mají vykonávat jejich ministerská rozhodnutí. Myslím si, že tento návrh by toto, tuto důvěru, která zde panuje, mohl podkopat a, a o tomto by měly rozsuzovat, rozhodovat národní parlamenty. Takže my bychom tady měli samozřejmě eh, přisoudit větší zodpovědnost evropským institucím a tady na to by se měl Evropský parlament soustředit, měl by kontrolovat eh, evropskou byrokracii, byrokraty. Děkuji. Dále má slovo pan Scholz. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegy kolegové, v době, kdy se ztrácí důvěra v Evropskou unii, v její politiku v mnoha oblastech eh, a v právní praxi, je zpráva za vlastního podnětu pana Martina eh, Vítána. To bych chtěl vyjádřit celá jasně. Naše politická skupina vyjadřuje také podporu této zprávě. Jde o to, že v článku 14 Lisabonské smlouvy je eh, právo politické politické kontroly Evropského parlamentu eh, zcela jasně eh, vyjádřeno a eh, to také v praktických krocích. Nesouhlasím tedy s předřečníkem, že právě propracování tohoto vyšetřovacího práva není žádoucí. Jak by mohl také článek 226 zasáhnout do praxe, kdy je nutné mít dočasné vyšetřovací komise proto, aby se zjistilo také nedodržování určitého zjednodušení evropského práva. Reálně transpar, reálná transparentnost je tedy nezbytná. Ano, vyšetřovací řízení v parlamentní demokracii mají důležitý úkol. Právě proto parlamenty mají eh, možnost eh, nezávisle a samostatně eh, prošetřit skutečnosti, které jim příslušejí jako zástupcům občanů. Ta protiargumentace není správná. Závěrem bych chtěl říci, že se připojí eh, ke kolegům, kteří říkají, že menšinové zprávy jsou nezbytné. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní pan Bronc, jedna minuta, prosím. Děkuji vyšetřování eh, by mělo být pravomocí každého parlamentu, ale mě, eh, tyto pravomoci by se měly vztahovat na jeho eh, zaměstnance. To znamená, že Evropský parlament by měl mít možnost vyšetřovat evropské úředníky jako pana Barosa. Ale myslím si, že toto právo by se nemělo rozšiřovat na členské státy. Tam by měly fungovat národní národní parlamenty výbor by měl předvolávat dokonce svědky z národních států, ale státní zaměstnanci mají mít právo ponechat si informace, které by nezdělili ani národním poslancům a také státní e, zaměstnanci a evropští zaměstnanci musí mít jasné e, pravomoci v oblasti informací. Děkuji a dalším řečníkem je pan Časovský dvě minuty. Dámy a pánové, nejdříve chci poděkovat panu Martinovi za skvělou práci a také za práci stínových zpravodajů. Vyšetřovací výbory dostaly malé pravomoci z Maastrichtské smlouvy smlouvy. Lisabonská smlouva poskytla Evropskému parlamentu politickou kontrolu. Pokud se týče politické a demokratické e, kontroly, pak také musíme postupovat řádně. To znamená, že e, my musíme mít právo také se obracet na evropské a národní úředníky a také musíme mít sankce ne Evropské, Evropské unie, ale tady kontroly musí být ukládány národními orgány. Nejsme dogmatičtí. V průběhu eh, jednání jsme opustili Eh, formulace, které by naznačovaly, že se chceme chovat jako soud. Ale my chceme, aby příslušný pracovník se měl právo eh, dostavit se do vyšetřovacího výboru a vysvětlit důvody svého chování. My budeme bránit výsady našeho parlamentu a budeme také posilovat jeho pravomoci. Musíme posilovat také další procesy demokratického charakteru. Děkuji vám, dámy a pánové. Žádám vás a o ticho, prosím. Dalším řečníkem je pan Guerrero. Señor presidente, eh, quiero agradecer. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji eh, Martinovi za jeho práci. Děkuji také dánskému předsednictví za ochotu přispět k pokroku a k zlepšení této zprávy. Víme, jaké klasické kompetence parlament má. Jsou tři, a sice legislativní, dále kontrolní a rozpočtová. Je zde však další funkce, která je méně definovaná, a to je otázka politického nasměrování. Funkce kontrolovat umožní parlamentům, aby kontroloval také postup vlád a administrativy. Je možné tedy požadovat eh, předkládání zpráv a účtu. Jde také o politickou odpovědnost, která může být vyžadována, což však může být realizováno díky jednodušším mechanismům. Kontrolní právo obsahuje také právo na vyšetřování. Práce, které jsou nyní prováděny, by měly kompetence parlamentu ještě rozšířit, jak v legislativě, legislativní oblasti, eh, tak i rozpočtové oblasti. Zde parlament má za sebou určitý vývoj, ale kontrolní kompetence ještě scházejí. Právě proto potřebujeme eh, mít eh, po hlaso, podle hlasování určitý, určité řízení a proto vyzývám radu a komise, aby našemu parlamentu bylo dáno dostatek pravomocí. Děkuji, dala má slovo pan Andrew Duff. Pane předsedo, já samozřejmě souhlasím s tím, že parlament nepotřebuje eh, žádné eh, kvazi eh, soudní pravomoce, ale potřebujeme být seriózně schopní vyšetřit no, určité kontroverzní politické eh, záležitosti. A proto se těším na trialog. A myslím si, že musíme řešit nerovné zacházení které v tomto návrhu vzniká mezi komisí a národními úředníky. Ale měli bychom také usilovat o dohodu na smysluplných eh, řešeních závěrů, eh, které budou vyvozeny z vyšetřování. Děkuji vám. Děkuji, dámy a pánové. A nyní začínáme s postupem spontánních řečníků a prvním řečníkem je pan Mikulášik na jednu minutu. Děkuji pěkně, pan předseda Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Vyšetřovací pravomoci patří ke standardním pravomocím různých demokratických parlamentů ve světě. Zájem o to, aby zákonodárci mohli získat pravdivý obraz o skutečnosti, vyplývá z potřeby a správné reakce na společenskou realitu. Rozsah vyšetřovacích pravomocí nesouvisí s, politickým významem daného parlamentu. Evropský parlament dospívá tedy k tomu, co eh, přinesla Lisabonská smlouva. Eh, díky tomu se demokratická se Evropská unie zdemokratizuje zmiňovala, eh, kompetence se přesouvají na Evropský parlament, který zastupuje přímo své občany. Návrh nařízení se mi jeví jako přiměřený vzhledem k novému postavení Evropského parlamentu a vyplývá to také ze smlouvy o fungování Evropské unie. A rozprava pokračuje, prosím, buďte potichu. A nyní máme posledního řečníka v Catch Madame Guinness. Děkuji, pane předsedo. Chci podpořit slova zpravodaje a chci mu poděkovat. Já jsem byla předsedkyní vyšetřovacího výboru pro pojišťovnu Equitable Life a my jsme neměli velké pravomoci, ale dospěli jsme také k jistým výsledkům a to souviselo také s tím, že byl po, dán požadavek ze strany milionu občanů na toto vyšetřování. Ale my tím ještě nemáme úplný výsledek našeho, naší práce a já žádám, aby bryč, britské orgány nám sdělily, kdy budou vyplaceny částky všem občanům, kteří byli postiženi. Takže my opravdu musíme zřídit tyto vyšetřovací výbory a také občané nás nebudou posuzovat podle zprávy, ale podle našeho konání. A děkuji vám a nyní na závěr dávám slovo komisaři Ševčovičovi. Žádám vás opět o ticho. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že si vážím příležitosti reagovat na jednotlivé příspěvky. Myslím si, že je důležité, aby nařízení bylo opravdu vodotěsné. Musíme se vyhnout tomu, aby e, například byl výbor určitým způsobem napaden uprostřed vyšetřování. Proto musíme zabezpečit, aby veškeré ustanovení byla opravdu dobrá, tak jak o tom hovořili někteří řečníci. Paní Jatamaky hovořila také například o e, tajných informacích. Na tomto tématu musíme dále pracovat, abychom dospěli k dobrému řešení pro všechny tři institucemi. Eh, eh, pan Hefner hovořil o tom, že je nutné mít jasná pravidla například pro vyšetřovací výbory a já chci také zopakovat to, co řekl pan Dav, který upozornil na nutnost překonat záležitost nerovného zacházení s národními a evropskými úředníky. Já, se douf, já tedy doufám, že budeme postupovat kompromisně a najdeme dobré řešení pro všechny tři instituce. Děkuji vám, pane komisaři. A posledním řečníkem v dnešní debatě je pan Vamen, ministr pro evropské záležitosti. Pane předsedo, vážení poslanci, pane komisaři. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za skvělou debatu a za to, že jsme měli příležitost dnes o této záležitosti diskutovat. Já vím, že tato záležitost je pro parlament výsostně důležitá a právě proto chci zdůraznit a znovu zopakovat, že Eh, rada a dánské předsednictví respektuje právo parlamentu podávat podněty. Já děkuji za zprávu pana Martina. My se tímto návrhem budeme zabývat a uděláme vše, vše, co je v našich silách, abychom tuto záležitost dotáhli do konce s dalšími institucemi. Budeme se snažit dospět k kompromisům, které budou uspokojivé pro všechny tři instituce a proto ještě jednou děkuji panu Martinovi za dobrou spolupráci, za jeho konstruktivní přístup. Dánské předsednictví si váží jeho flexibility a ochoty k jednání. Jsem přesvědčen o tom,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 společně s panem komisařem Ševkovičem k určitému řešení dospějeme a také se dohodneme na právním základu pro práci vyšetřovacích výborů. Vyšetřovací výbory musí pracovat efektivně, ale my musíme také zabezpečit, aby vyšetřovací výbory parlamentu také pracovaly na základě smluvních ustanovení a e, také respektovaly role instituce. Já se těším těším na další spolupráci s parlamentem, komisí a radou. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you very much, minister. Děkuji vám, pane ministře. Eh, nyní je debata ukončena a hlasovat se bude dnes ve 12 hodin 10 minut. Děkuji vám.